Okay, colleagues, if everybody could, oh, it's very loud. If everybody could take their seat. Kolegové, prosím, usaďte se. Začínáme s drobným spožděním a máme před sebou dnes dopoledne velmi důležité téma. Mnozí poslanci se asi minulý týden účastnili slyšení a na plenárce ve Štrasburku, kde jsme hovořili o krizi související s ebolou a reakci na ní. Během této debaty vyplynulo, že potřebujeme rychlou krátkodobou odezvu vůči ebole, která zabíjí stále více lidí a stává se nejvážnější krizí ve světě. A za druhé se také potřebujeme řádně z této krize z dlouhodobého hlediska poučit. Jaká je tedy naše dnešní odezva, co je potřeba udělat nyní a z dlouhodobého hlediska, jak tomu zabránit. Mě zarazilo, to číslo, že od eh, vypuknutí viru eboli eh, tentokrát zemřelo více lidí než od doby, kdy eh, byla ebola poprvé vlastně objevena nebo se, se objevila před asi 50 lety. Takže o tom budeme hovořit za chvíli. Nejprve ovšem musíme schválit naš, náš pořad jednání. Doufám, že všichni souhlasí a oznámení předsedkyně zazní ke konci nebo po konci slyšení. Budu hovořit o e, slyšeních příští týden, to vám oznámí i koordinátoři. Takže hned přejdeme tedy k bodu jednání o ebole. Máme zde odborníky e, se zasažených států. Máme zde zástupce partner, partnerských zemí, kteří reagují na tuto katastrofu. Máme tady zástupce nevládních organizací a mezinárodních organizací, eh, které jsou v terénu. Nejprve vyslechneme odborníky v terénu a také zástupce nejvíce zasažených zemí. Vy budete moci těmto řečníkům položit otázky, a potom dostanou slovo evropské instituce, které také odpovědí na vaše otázky a odpovědí i na to, co se doslechli od panelu expertů. Máme zde v odborném panelu eh, jeho excelenci Ibrahima Sory, Sory velvyslance Sierry Leone eh, v Evropské unii. Děkuji vám, že jste se dnes dostavil. Máme Eh, máme generálního ředitele lékařů bez hranic, eh, pana Milana Papa. Nevím, jestli je zde. Ano, je. Toto je malý sál, nemáme zde ani dost místa na, pro všechny řečníky. A máme zde pana Propa. Lékaři bez hranic jsou samozřejmě v terénu, v postižených zemích. Promiňte, omlouvá se předsedkyně. Jedná se o pana Stropa z Lékařů bez hranic, který je zde, a potom je zde pan Leon Prop, eh, ředitel Evropského červeného kříže. Je tady pan Richard Brennan, ředitel eh, řízení eh, rizik během katastrof a humanitární odezvy Světové zdravotnické organizace v Ženevě, v Ženevě a paní Sara González, zástupkyně USAID, co se týče mise Spojených států v Evropě. Takže ti všichni pohovoří. Nejprve tedy dáme slovo těmto pěti odborníkům, potom dostanete vy slovo na otázky a potom dostanou slovo zástupci Evropské komise, ECO, DEVCO a ESVČ. První tedy dostanou slovo odborníci a prosím je, aby především nás seznámili s tím, co tedy potřebují teď krátkodobě, čemu vám mohou eh, pomoci poslanci Evropského parlamentu a co je potřeba učinit z dlouhodobého hlediska, tak aby se zabránil znovu vypuknutí viru Ebola. Nejprve tedy dám slovo jeho excelenci Ibrahimu Sorimu, velvyslanci Sierra Leone eh, v Evropské unii. Máte 8 minut. Děkuji, paní předsedkyně, Myslím, že zde nejsem nováčkem, já jsem také byl dlouho poslancem u nás doma, Tak v PGA. Přináším vám jejich pozdravy. Paní předsedkyně, vaše excelence, kolegové velvyslanci, vážení poslanci tohoto výboru pro rozvoj, Vážení účastníci, dámy a pánové, nejprve bych rád vyjádřil eh, díky výboru za to, že uspořádal toto důležité setkání k výměně názorů o epidemii eh, eboli v povodí řeky Mano, zvláště v mé zemi Sierra Leone a také v Liberii a Guineji. Eh, Setkání se e, koná v době, kdy mezinárodní společenství s velkým znepokojením e, sleduje tuto krizi, zvláště Evropská, e, Evropské společenství a naši rozvojoví partneři. Chci vám také poblahopřát k vašemu úspěchu ve volbách v květnu letošního roku do Evropského parlamentu. Někteří jste zde poprvé, někteří jste zde již po několikáté. Eh, od té doby, co eh, v květnu eh, letošního roku jsme byli svědky prvního případu v Sěře Leoně, poté co první případ se objevil v sousední Gvineji v březnu a dále v Liberii, se vláda v Sěře Leoně ve spolupráci se svými rozvojovými partnery intenzivně, intenzivně zabývala zabývala přidělováním zdrojů, eh, které by zabránily šíření tohoto eh, viru. Vláda také vytvořila koordinační mechanismus eh, s VHO, MSF, UNICEFem a dalšími mezinárodními orgány. Také založila meziministerský výbor k mobilizaci ministrů a dalších orgánů Eh, kteří se, <clears throat> které se v rámci šestiměsíční komplexní strategie snažili koordinovat podpůrné aktivity a další výjimečná opatření, eh, které by posloužily eh, k zamezení šíření epidemie od července ve spolupráci s VHO, MSF a dalšími mezinárodními organizacemi eh, jsme odstartovali velké hnutí za zvýšení povědomí a, a eh, potřeby eh, pro zastavení šíření viru Ebola. V srpnu byl vyhlášen stav zdravotního ohrožení, který by vytvořil prostor pro zvláštní opatření, která jsou nezbytná pro zajištění karanténních epicenter zákazu eh, veřejných schromáždění eh, a zavedení nových opatření eh, v případě pohřbů po celé zemi. Mimo to jsme zavedli opatření, která by zvyšovala povědomí o, o viru mezi místními orgány, náboženskými vůdci, nevládními organizacemi a dalšími. Další důležitým aspektem těchto opatření byl také dohled a dozor a sledování Eh, sledování kontaktu, eh, které, eh, který je nezbytný k zastavení šíření přenosu viru z osoby na osobu. Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že tato choroba zasáhla tři z čtyř zemí mimo, mimo pobřeží slonoviny, Eh, a eh, když bereme v úvahu naši odpovědnost zabránit mezinárodnímu šíření, eh, vláda Sierry Leone zahájila koordinační, koordinovaný přístup v rámci MRU a ECOVASu a uspořádala eh, setkání na nejvyšší úrovni 1. srpna 2014. Dohodli jsme se na opatření, které by nejenom zabránili šíření viru, ale také, eh, aby se zabránilo mezinárodnímu šíření eh, pomocí přísných kontrol na hranicích a letištích. Tato opatření si vyžádala také podporu mezinárodního společenství v budování kapacit v boji proti ebole. I když e, se nám e, dostalo určité pozitivní odezvy, co se týče, e, co se týče finanční, lékařské a logistické podpory, náš region stále velice bojuje s touto obrovskou výzvou. Po tomto setkání na nejvyšší úrovni vláda Republiky Sierra Leone podnikla vhodné kroky eh, k řešení, eh, k řešení výše zmíněných problémů. Za prvé, eh, zvýšila kapacitu zádržných středisek, poskytla další nemocniční lůžka, personál a vybavení. Za druhé zvýšila laboratorní kapacitu pro testování vzorků. Za třetí zakoupila další vozidla a ambulantní vybavení pro zvýšení logistické podpory. Za čtvrté zakoupila další dávky eh, vybavení osobní eh, ochrany eh, pro zdravotníky. Za druhé najala a provedla konkrétní zácvik pro léčení viru eboli pro nejrůznější vrstvy zdravotníků za šesté zvýšila a rozšířila kapacitu, eh, eh, kapacitu středisek pro eh, řešení katastrof. A nedávno jsme tři dny provedli zvyšování povědomí o viru, takzvaně dům od domu, tak, abychom skutečně dosáhli 100% domácností a informovali je o ebole abychom zvýšili akceptaci pacientů, zvláště e, dětí, e, abychom e, pro, propagovali mytí rukou mídlem. Na to jsme rozdělili 1,5 milionu kostek mídla, abychom obnovili důvěru v systém veřejného zdravotnictví a také jsme zavedli zavedly sousedské hlídky na místní úrovni. I e, přesto, že ebola e, pohltila skoro veškeré vládní aktivity, stále ještě jsme svědky eskalace nakažených osob a stále více lidí umírá. Naši lidé žijí ve strachu a nechápou povahu nemoci, e, která je smrtelná a zabrání členům rodiny Eh, pochovat své milované. I přes eh, veškerá opatření, která byla učiněna, se krize prohlubuje a virus je stále o krok před námi. K dnešku máme 1745 potvrzených případů, z toho 505 potvrzených úmrtí. Povaha viru je taková, že si vyžádal životy lidí, Eh, kteří poskytují zdravotní péči a ztratili jsme proto 34 našich odvážných zdravotníků v tomto boji, včetně čtyř lékařů. A to přispělo k šíření strachu a způsobilo další problémy v naší reakci na eh, choroby, které nemají s ebolou nic společného, protože většina soukromých klinik a eh, nemocnic byla uzavřena jak eh, doloží mezinárodní společenství a zvláště Evropská unie, které se eh, plně zapojily do eh, naší pokonfliktní mírové konsolidaci. Sierra Leone učinila obrovský pokrok v budování státních institucí a prohlubování demokratické vlády, právního státu, propagace lidských práv a posilování úlohy žen v naší zemi a e, stažení Unipsilu v březnu tohoto roku je také svědkem tohoto pokroku. Podařilo se nám dosáhnout pokroku i v ekonomické oblasti. E, inflace byla snížena na e, jedno, na tedy na 6,5 v dubnu z 12 v prosinci 2012. Ta ovšem zase eh, se zvyšuje, už je asi 8 Dopad na ekonomiku za pouhých pět měsíců byl obrovský a výhledy do budoucnosti jsou, eh, jsou eh, pesimistické. Obrovský úspěch naší zemi po kon- uplynulém konfliktu byl bohužel zvrácen. Cítíme v krizi celé zemi, ve všech sférách životy a zvláště se musíme věnovat ehm, vzdělávacímu odvětví, školám, univerzitám, protože tyto instituce eh, už jsou dlouhou dobu uzavřeny. Sierra Leone, Gvina a Liberia jsou stále součástí mezinárodního společenství a chtějí i nadále sehrát eh, svou odpovídající úlohu ve světě. Dnes eh, bojujeme s vypuknutím obrovské krize a e, proto žádáme země, e, které zavedly e, omezení cestování a zavedly zákazy letů, aby znovu zvážili tato, tato opatření, protože je, to stojí v cestě práci v Světové zdravotnické organizace a mnoha dalších partnerů. Vzhledem k regionální povaze eboli Eh, velvyslanci eh, ze západní Evropy, Evropy eh, v Afriky v Bruselu společně za podpory Africké, Afrického svazu a skupiny ACP žádají naše rozvojové partnery o více pomoci Paní předsedkyně, dovolte, abych vyjádřil, eh, abych vyjádřil na tomto místě vděčnost vlády Sierry Leone a celého regionu Evropské unii za 150 eh, milionů eh, pomoci, včetně již poskytnutých 12 milionů jako rozpočtové podpory všem našim vládám na, e, a za e, pomoc e, při posílení našeho zdravotnictví pomocí 38 milionů z nového balíčku. Jehož účelem je posílit zdravotnictví během této krize a po ní. A také chceme poděkovat za poskytnutou podporu, co se týče potravinového zabezpečení, vody, hygienických prostředků což pomůže k zajištění zdraví populace. Eh, také eh, jsme rádi, že během schůzky velvyslanců západní Afriky, Afriky 19. září 2014 za účasti ESVČ bylo přislíbeno dalších 80 milionů eh, ze strany členských států na potírání viru, viru Ebola. Paní předsedkyně, Eh, chceme také poděkovat eh, našim eh, váženým parlamentním kolegům Evropského parlamentu za to, že nám dále poskytují, poskytují pomoc a děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám. Také mezi nás přišel pan velvyslanec z Kvineje. Srdečně zde vítáme. Všichni poslanci bych chtěl vyjádřit solidaritu obyvatelům vašich zemí, kteří žijí v takto obtížné situace. Nyní se zabýváme tím, co vykonat v této situaci. Jako e, další řečník promluví pan Christopher Stokes z Lékařů bez hranic. A může nám sdělit více o své organizaci, jaké organizace pracuje přímo na místě a co je e, zapotřebí e, vykonat. Máte 8 minut. Děkuji vám za pozvání. Je velice dobré, že parlament zaměřil svou pozornost na toto téma a proto bychom vám chtěli sdělit aktuální informace přímo z terénu. A ohledně toho, co je zapotřebí učinit, je jasné, že eh, šíření této choroby ještě není kontrolován žádné z těchto tří zemí. V Liberii Monrovi jsem vypadá eh, kapacita Eh, ošetření pacientů eh, se nepříliš zvýšila za poslední dobu. Mnoho případů je odmítáno v centrech, posíláno zpátky do svých eh, obcí. Tento počet je pořád stále vysoký, takže tato centra jsou saturována a jsou tam velice slabá opatření zdravotnická v této oblasti i mimo hlavní město Monrovin Potřebujeme další e, lůžka, bylo posun několik, e, jsou poskytována další lůžka z různých organizací. V Sierra Leone e, nepochybně narůstají čísla, stejně jako v Liberii a Guiny byla zatím tato čísla podceňovaná protože není dostatečná kapacita, například ve Freetownu a jinde, jsou pacienti posíláni jinam do jiných center, protože přímo na místě není dostatek středise, které mohou se zabývat léčením eboli. Dosahujeme tam saturačního eh, bodu i v Kinemě, v tom dalším centru. V Guineji, v Guineji kde první případ eh, byl eh, zaznamenán před 6-7 měsíci, stále ještě dochází k novým vyvrcholením epidemie eh, v různých místech a vypuká také epidemie v jiných eh, částech eh, země. V Konakry vypadá situace, že mm, poměrně pod kontrolou. Nicméně celý tento obrázek je, je značně znepokojivý. Máme také obavy o to, že ebola se už mohla rozšířit do sousedních zemí. Problém je s tím, jak zjistit eh, tyto údaje z přeshraničních oblastí, zejména eh, tedy z pobřeží slonoviny v tomto případě. Znamená to, že kapacita zdravotnických zařízení je již zcela zaplněna. Lidé, pacienti jsou posíláni zpátky do svých eh, obcí, do svých bydlišť, kde eh, infikují eh, a mohou infikovat své okolí. Každé dva, tři týdny se zdvojnásobuje počet nakažených. Tento počet roste exponenciálně. A co se týče na těchto čísel bych rád, vzhledem k tomu, že jsem se vrátil z Monrovie, eh, potvrdil to, co říkal pan velvyslanec ze Sierra Leone. Dochází ke krizi v rámci krize. Nemocnice zavírají nebo jsou z poloviny zavřené v těchto zemích. V Monrovi už není žádná veřejná nemocnice, která by byla ještě otevřená, takže i když máte třeba eh, nějakou běžnou chorobu, která není fatální, eh, tak nejste přijati, není, není už kam pacienta uložit. Dochází tedy ke stupňování této krize a je zapotřebí tuto situaci řešit. Šíření eh, eboli je bezprecedentní za poslední šest měsíců. Eh, stále více se snažíme šířit to o světu prostřednictvím institucí OSN, prostřednictvím jiných států, jako je Číno, Jap, Čína, Japonsko za Těchto še- po těchto šesti měsíců eh, bylo vykonáno několik eh, závazků. Krize a její vývoj byly určitým způsobem předvídány. Spojené státy poslali 17 lůžek, Velká Británie eh, také a Francie pravděpodobně mm, poskytne pomoc eh, zdravotnickému středisku. Ale prozatím musím říci, že jsme neviděli eh, přímo na místě provedení těchto závazků, jejich realizaci. My se snažíme dostihnout tu epidemii. Od samého počátku se situace nemění. Daří se mobilizovat eh, členské státy. My každodenně eh, hovoříme s různými členskými státy, měli se požadavek z Německa, eh, informovali jsme Francii ohledně toho, jak mohou rozmysťovat svou pomoc, jaké školení, v jaké rychlosti. Může být toto všechno poskytováno, ale zdá se, že toto ještě není plně koordinováno. Potřebujeme trojstranou pomoc těchto třech státech. Jak pan velvyslanec se zmiňoval, eh, v Monrovi to je tak, že eh, lékaři a zdravotníci byli ti první, eh, kdo se stali obětmi v prvních týdnech liberijští doktoři a zdravotní sestry byly stiženy touto chorobou v Monrově. Je to velice obtížná situace a velice obtížně se na ní reaguje. Nevládní organizace vůbec reagovaly eh, pomalu, musíme eh, tuto kritickou poznámku vyslovit. A co se týče mezinárodní pomoci, tak mnoho závazků bylo vysloveno, mnoho návrhů bylo vysloveno, ale přímo na místě realita vypadá jinak. Je jisté, že veškeré akce, se musí zaměřovat na bezpečí, eh, na bezpečnost eh, těchto eh, rozmístěvání pomoci, aby se mm, choroba dále nešířila. Už jsme viděli, že při určitých iniciativách došlo k tomu, že se objevilo, objevila infekce zejména mezi lidmi, kteří poskytovali tuto pomoc. Napsali jsme vysoké představitelce Lady Ashton, myslím v polovině srpna a od eh, konce července se, jsme se na toto připravovali. Přes 315 dobrovolníků se poslali jako lékaři bez hranic. Eh, žádali jsme o další eh, možnosti a trvalo nám například 48 hodin na to, abychom eh, získali letadlo, které by skutečně mohlo eh, vyletět a přiletět přímo eh, na místo, protože předem nebylo nic připraveno. A to bylo jedno z témat přitom, na které jsme poukazovali již od počátku, že něco takového bychom potřebovali, že budeme potřebovat i letadla a podobně. Velice jednoduchou věcí by bylo zorganizovat například letecký most pro personál, například pro e, zdravotnické evakuace. Tento návrh jsme předložili komise, ale stále ještě čekáme na odpověď. Doposud to vypadá tak, že MSF, tedy naše organizace a další, že jsme uspořádali náš vlastní letecký most, protože už jsme prostě nemohli dál čekat. Myslím, že v úvodu jste hovořila o dlouhodobém řešení a je jasné, že se o tom musí hovořit. Je zapotřebí přemýšlet především o terapeutickém eh, řešení. A my, podobně jako jiní, eh, se budeme zabývat přímo výzkumem, přímo na místech, budeme se zabývat výzkumem vakcín, eh, léčebných postupů. Je zapotřebí, aby průmysl spolupracoval a poskytl inovace, které mohou čelit ebole. A je zapotřebí se jednalo rychle, rychleji, než tomu bývá normálně u vyrábění vakcín. Rádi bychom upozornili, že doposud není léčebná látka na ebolu eh, nalezena a je zapotřebí, aby byly uvolněny zdroje také za eh, účelem čelení ebole. Eh, týmy přímo na místě musí být posíleny, aby bylo možné přímo v regionu dosáhnout silnější odezvy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. To je velice znepokojivé, co jste uváděl. Máme tady zástupce komise. Naši poslanci také eh, možná vysloví své eh, obavy. Nyní bych chtěla předat slovo panu Leonu Propovi, který je ředitelem eh, Úřadu Evropské unie při Červeném kříži. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, za to, že mohu promluvit za Mezinárodní federaci Červeného kříže. Chtěla bych přednést přehled o tom, jak vidíme naše hlavní priority a hlavní výzvy. Od března tohoto roku Eh, na tomto pracujeme. Nyní pracujeme ve čtyřech zemích eh, a v devíti dalších zemích nepřímo, eh, kde se zabýváme přípravou a kontrolní opatření. Je to Senegal, Kamerun, Benin, Togo, Středoafrická republika, Pořeží Sloveny a Gambie. Co se týče léčby a péče, Poskytli jsme v Kinema 60 lůžkové zařízení. Kolega z MF, MSF již hovořil rozsáhle o léčbě a péči. A já bych se chtěl zaměřit ještě na další komplementární aspekty naší reakce. Silně se účastníme eh, silně se účastníme eh, toho, jak nakládat eh, se zemřelými. Eh, pomáháme s tím. Eh, již došlo mm, k mnoha úmrtím, například v Gineji se jedná o 95 úmrtí e, právě na ebolu a bylo tam 1350 e, případů. Je tedy zapotřebí postarat se o e, pohřeb jako, pohřeb jako takový, ale také současně předcházet dalšímu šíření viru. Také spolupracujeme na vyhledávání kontaktů a na transportu nemocných, poskytujeme psychologickou eh, podporu obětem a jejich, jejich milovaným. Eh, zabýváme se tedy spoluprací se společenstvím v těchto zemích. Eh, máme tam mnoho pracovníků přímo na místě, 133 v Nigerii a dalších dvou zemích jsme vyškolili 4 tisíce Eh, dobrovolníků, kteří aktivně eh, spolupracují na čelení této chorobě. Eh, také hodně spolupracujeme na mobilizaci občanů, na jejich osvětě. Zaměřujeme se na 38 milionů obyvatel, mezi kterými vypukla tato choroba, v jejich prostředí vypukla tato choroba. Před dvěma týdny jsme svolali fórum o, eh, o tom, jak komunikovat o ebel, ebole a jak eh, jí čelit. To bylo v Dakaru prostřednictvím Ekovasu a médií a mm, demokratických eh, rádí. Také se tímto snažíme dosáhnout širších médií. Naším úkolem je dosáhnout osvěty, široké osvěty mezi veřejností, aby bylo možné spolupracovat s místními orgány na zastavení e, této epidemie. Abychom také zmírnili dopady této epidemie, její sociální a hospodářský dopad, je zapotřebí koordinovanějšího šíření informací. Co se týče obyvatelstva, potřebujeme naslouchat též obyvatelům v těchto oblastech. Máme národní regionální plány, podporujeme také eh, takzvanou cestovní mapu zdravotnické organizace. A nyní s Africkou unii jsme se snažili uspořádat podobné fórum, to se má konat ve východní Africe, aby byly uvědoměny i zemi, které, eh, země, které mohou být eh, rizikové je zapotřebí bránit se dezinformaci a nebo pověrám eh, o ebole, aby lidé byli v bezpečí a nemoc se přestala šířit. Neznalost vede buď k panice nebo paralýze a my oběma možnostem chceme předejít. Co se týče zdrojů, které potřebujeme, v současné době nemáme dostatek podpory. Až 30 milionů 38 milionů eur máme potřeby, ale dvojnásobek dobrovolníků, než kolik máme nyní, protože eh, současný počet ani nestačí na udržení naší dosavadní činnosti a ta sama o sobě je nedostatečná. Co se týče velkých eh, eh, dárců, ti se zabývají péči nebo konkrétně případy, samozřejmě to je důležité, ale to nestačí k tomu, abychom zastavili ebolu je zapotřebí, abychom eh, financovali všechny jednotlivé aspekty, včetně osvěty mezi obyvateli, sociální podpory, potom eh, zacházení se zemřelými na tuto chorobu a eh, podobně. Situace se neustále mění. My se snažíme neustále přeměnit naše plány a přizpůsobit měnícím se potřebám, takže žádáme i od našich partnerů, aby byli co možná nejflexibilnější v jejich podpoře. Ohledně bezpečnosti v posledních týdnech mohu říci, že jsme viděli narůstající počet bezpečnostních incidentů Žádáme vlády a místní orgány, aby zajistili bezpečnost týmů Červeného kříže a jiných humanitárních pracovníků. E, podobně, a to už jsme slyšeli, velice nás znepokojuje zdravotní stav a bezpečnost našich e, dobrovolníků a zaměstnanců, protože my sami máme povinnost dbát o jejich bezpečí. Současně musíme i zajistit efektivní e, možnost zdravotnické evakuace, což samozřejmě eh, je velice problematické, abychom zajistili správnou rotaci eh, těchto pracovníků. Rád bych se zmínil o tom, že jsme přesvědčeni, že můžeme eh, dlouhodobým úsilím dosáhnout vyřešení těch základních problémů, například v infrastruktuře, ve zdravotnictví, ale také tím, že posílíme kapacity, schopnosti místních eh, společenství a že eh, budeme také moci více investovat do odolnosti místních eh, společenství. Nicméně čas se krátí. A je zapotřebí jednat, pokud chceme zadržet ebolu a pokud ji chceme nějakým způsobem utlumit a zvítězit nad ní. Děkuji vám. Děkuji za tyto informace a dále bude hovořit pan Richard Brennan, eh, ředitel, ředitel eh, úřadu VHO v Ženevě. Děkuji, paní předsedkyni, děkuji Evropskému parlamentu za příležitost dnes pohovořit. Já navážu na předřečníky. Jak už bylo řečeno, vypuknutí této krize je bezprecedentní, co se týče geografického šíření, počtu pacientů, počtu zemí, i co se týče exponenciálního nárůstu nemocných. Ještě nikdy se ebola nešířila v městském prostředí od 22. Eh, eh, k 22. září eh, máme, máme 5800 případů, více než 500 úmrtí a jak už jste sama paní předsedkyně řekla, to je víc než při předchozích vypuknutích eboli dohromady. Máme i 330 případů zdravotníků a čtyři, zemřeli čtyři lékaři. Takže máme před sebou velkou výzvu, máme plán, máme strategii, ale jak už poznamenali předřečníci, nemáme dostatečné kapacity k realizaci tohoto plánu. Víme, co je třeba udělat. OSN vypracovala přehled potřeb a požadavků s jasným cílem zabránit šíření eh, eboli do 6 až 9 měsíců a eh, a eh, naplánováním strategických činností k zabránění šíření viru, léčení infikovaných, zajištění přístupu k základním službám, znovu odstartování poskytování zdravotnických služeb, jak jste slyšeli, jsou zavírány nemocnice a kliniky a zajistit nezbytné logistické prostředky, obnovit stabilitu, ohrožena je i zahraniční bezpečnost, tak, aby vlády v zasažených státech byly schopny e, zajistit stabilitu a bezpečnost svých států. To jsou jasné cíle a máme i zcela jasné aktivity k jejich provedení, ale potřebujeme další zdroje finanční, lidské a materiální. VHO a naši partneři již učinili řadu kroků eh, a naše odezva má čtyři hlavní eh, prvky za prvé základní opatření k zastavení šíření viru, to znamená epidemiologické sledování, sledování počtu případů a jejich trendů. Navyšujeme laboratorní kapacitu, rozšiřujeme přístup eh, k léčbě. Měníme eh, předpisy eh, pro pořbívání, k zajištění bezpečných eh, pořbů a také jde o sociální mobilizaci, abychom rozptýlili mýty, obavy, strach u obyvatelstva. To vše je nezbytné, ale musíme učinit víc než tyto kroky. Potřebujeme znovu aktivovat zdravotnické služby, které byly zrušeny. Vzhledem k rychlosti šíření choroby počet lůžek eh, je zcela nedostatečný vzhledem k současné situaci a proto jsme byli nuceni i eh, přistoupit k doplňkovým opatřením a zde pomalu eh, pomalu zavádíme jednotky pro zvládání eboli na místní úrovni to je alternativa, která nám stoprocentně nevyhovuje, ale nemáme žádnou jinou možnost, alespoň pro současnou dobu. Také musíme zabránit potenciálnímu šíření do dalších zemí a regionů. A zvyšujeme kapacitu na eh, rychlé odhalování a rychlé léčení případů v dalších zemích. Součást těchto všech opatření, jak už, se, jak už jste uh, slyšeli, uh, Eh, součástí tady, eh, tady eh, je mnoho, ale ani tak se nepodařilo zastavit šíření eboli a obáváme se, že dojde k dalším 20 tisícům případů v celém regionu. Potřebujeme více operativních partnerů v terénu, kteří by převzali péči o jednotky léčby eboli. Eh, máme nových 7 až 8 jednotek každý o, každou o 100 eh, eh, lůžkách. To bylo poskytnuto americkou stranou, i když ne, americká strana neposkytla zdravotníky. Z, z, oče, z očekávaných 300 jednotek na léčení eboli máme stále ještě máme stále ještě problémy tyto zajistit, potřebujeme doplnit laboratorní kapacitu a potřebujeme také posílit kapacitu ministerstva zdravotnictví za postižených zemí. Je těžké eh, získat mezinárodní partnery pro poskytnutí pomoci. Slyšeli jste o zoufalé potřebě eh, za, za, zajistit, zajistit lékařské eh, zabezpečení a bezpečnost eh, bezpečnost eh, pro, zdravotníky, lékařskou evakuaci musíme zajistit, aby když onemocní mezinárodní eh, zdravotníci, aby v této zemi ještě před lékařskou evakuací se jim dostalo odpovídající lékařské pomoci. Je také potřeba zajistit pravidelné lety eh, do těchto zemí i eh, včetně komerčních aerolíní, které v nedávné době zastavily své lety. Musíme také věnovat pozornost Eh, strukturám, které, eh, které naše, eh, naše, naše partneři poskytli 3000 vojáků ze strany Spojených států. Do tohoto regionu OSN ohlásilo, že zřídí misi OSN pro, pro okamžitou pomoc při ebole, která by sídla v Ganě. Jsme ovšem znepokojeni, Eh, z toho, že eh, ani eh, veškeré tyto kroky nepostačí a že ten důraz se změní, se změní z zastavení šíření eboli na spíše péči o logistiku a vojenskou, vojenskou bezpečnost. Naším primárním cílem musí skutečně být zastavení šíření viru eboli. Takže asi pět eh, základních bodů závěrem. Za prvé, rychle zasáhnout tam, kde se eh, virus šíří nejrychleji. Pokud to se nám nepodaří eh, v nadcházejících týdnech, bude se epidemie šířit ještě více a stane se endemickou v zasažených zemích. Pokud nepost- ne- pokud neprovedeme rychlé kroky. Vyzýváme členské státy, aby ve spolupráci Eh, s námi, aby poskytli, aby poskytli spolupráci eh, pro těch 44 eh, lékařských center pro léčení eboli, které poskytly USA a, a Spojené království. Potřebujeme, aby členské státy zaručily Eh, spolehlivý přístup eh, pro lékařskou evakuaci, tak jak už o tom zde byla řeč. Evropská unie eh, v uplynulých týdnech o tomto vážně uvažuje. I my jsme znepokojeni nedostatkem pokroku v řešení této otázky a naléhavě vás vyzýváme, abyste takovýto mechanismus zavedli, což je nezbytné, abychom získali více operativních partnerů i pro práci v zasažených zemích. A také chceme vyzvat členské státy a partnery OSN, aby jak se bude zřizovat mise OSN a do terénu přijdou další vojáci, aby priorita veřejného zdravotnictví skutečně um, neustoupila ze zřetele, aby se nám skutečně tuto epidemii podařilo do 6 až 9 měsíců zastavit, abychom uh, abychom eh, eh, vlastně neodvraceli naši pozornost od viru a zbytečně se nezaměřovali jenom na logistiku a vojenskou přítomnost. Děkuji vám za příležitost zde dnes pohovořit. Děkuji, zaznamenáváme veškeré požadavky, které jsou zvláště naléhavé a jsem si jistá, že eh, Evropská komise učiní to též. A dalším řečníkem z panelu expertů Eh, protože eh, pohovořil doposavat, do velvyslanec jedné z zasažených zemích, ředitel eh, Lékařů bez hranic, pan Leon Prop z Červeného kříže, doktor Richard Brennan. Nyní dáme slovo ještě paní Sara González, zástup, zástupkyně USAID na 6 minut. Good morning, Chairman McAvin and distinguished members of the European Dobrý den, vážení poslanci, jsem velice ráda, že zde mohu být a děkuji vám za tuto výměnu názorů. USA souhlasí s hodnocením tohoto parlamentu minulý týden ve Štrasburku, že krize eboli představuje obrovskou hrozbu pro regionální a globální bezpečnost a je to opravdu výzva, která si vyžaduje globální odezvu. Já vysvětlím strategii USA a čtyři hlavní cíle. Za prvé omezit šíření, za druhé eh, dlouhodobé eh, eh, dopady na ekonomiku a tyto země, za třetí posílit infrastrukturu zdravotnictví v regionu a mimo něj a za čtvrté pomoci skoordinovat globální odezvu. A Evropská unie ke všem těmto cílům přispívá. USA eh, zvyšuje úsilí eh, k zabránění dalšího šíření eboli. Eh, v srpnu USAID do regionu vyslala tým expertů z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany. Eh, tento tým eh, je v Monrovi a eh, ve Freetownu a koordinuje své úsilí s dalšími dárci a poskytuje život zachraňující pomoc zasaženým pacientům. Doposud USA vynaložila 100 milionů dolarů na pomoc a dalších 70, 75 milionů přislíbila. Pomocí leteckých mostů jsme přivezli mnoho prostředků které také mimo jiné, mimo lékařských pomůcek poskytnou potraviny. Spolupracujeme s dalšími dárci, nevládními organizacemi při eh, rozmístěvání a zaškolování eh, zdravotníků a eh, pomoci při bezpečných potřeb. Zajistili jsme 3400 lůžek. Minulý týden prezident Obama vyhlásil zvýšení naší pomoci na žádost liberijské vlády eh, vyšleme asi tři tisíce amerických vojáků, kteří podpoří eh, civilní úsilí v tomto regionu, podobně jako jsme to učinili v Haiti. Eh, také, také zajistíme základnu, která bude bude pomoci pomáhat rychleji, rychleji převážet nezbytnou logistickou pomoc a prostředky. Slíbili jsme také, že každý týden vyškolíme 500 zdravotníků a také eh, poskytneme zdravotníky pro nemocnici v Monrovii. A eh, ministerstvo zdravotnictví v rámci tohoto úsilí slíbilo vyčlenit až miliardu dolarů. Náš přístup ale by nebyl eh, dostatečný, kdybychom také nespolupracovali s postiženým obyvatelstvem. Ve spolupráci s místním obyvatelstvem budeme šířit nezbytné informace a mimo informací také 400 tisíc Eh, záchranných balíčků. Eh, bohužel chybné informace stojí stále v cestě eh, léčbě a proto se také zasadíme o vzdělávací kampaň vysílanou rozhlasem a televizí pomocí billboardů, plakátů a budeme podporovat místní místní nevládní organizace a spolupracovat i s místními zpěváky a také urychlíme eh, klinický výzkum eh, vakcíny proti ebole. Eh, prezident Obama přislíbil 50 milionů dolarů v tomto směru. Jakým způsobem se věnujeme dlouhodobému dopadu eboli v tomto regionu? Hovoříme s mezinárodními partnery o tom, jak zlepšit naši dlouhodobou pomoc za účelem stability. Chceme zajistit potravinovou bezpečnost, eh, posílit humanitární ochranu, posílit stabilitu vlád a zmírnit ekonomický dopad za zároveň eh, posilování fiskální kapacity vlády. Dárci mají dlouhodobé programy v tomto regionu a eh, bude pravděpodobně trvat dost dlouhou dobu, než se nám podaří znovu zacílit tyto programy právě na ebolu. USA poskytuje základní eh, potravinovou pomoc, eh, poskytování eh, potraviny a vody, zvláště pro izolovaná společenství. Víme, že Evropská unie poskytla Liberii a Syře Leoně asi 100 milionů eur, což zajistí fiska, zmírnění fiskálních dopadů a to, že místní ministerstva budou mít na výplatu svých úředníků pomůžeme tak také zabránit budoucímu šíření. Tento eh, pátek ministři z více než 40 zemí a mnoho dalších eh, dalších funkcionářů se sejde v Bílém domě, eh, kde se dohodnou na pětiletém plánu další podpory západoafrických zemí a jejich ochrany před biologickými hrozbami a budeme chtít do třech let pomoci západní Africe eh, zabránit, odhalovat eh, a včas reagovat na podobné hrozby, jako je ebola. Eh, doufáme, že EU se k nám v tomto připojí. A nyní potřeba koordinace dárců. USA se domnívá, že zde bude nezbytné vůdcovství OSN. Máme máme eh, osvědčeného vůdce, jako je David Navarro, a eh, on a další osobnosti zajistí potřebnou koherentnost. A máme také cestovní mapu, která eh, umožní mezinárodnímu společen, společenství koordinovaně spolupracovat. Ale především USA a Evropská unie budou moci OSN v této obrovské výzvě pomáhat. Je tady základní skupina eh, dárců, eh, to znamená eh, USA, Evropská unie jako taková, Francie, Německo a další silné státy, které budou moci poskytnout určitou pomoc. Ku příkladu Francie zajišťuje koordinovanou odezvu v Gineji, USA se zaměřuje na Liberii společně s Evropskou měříme na optimalizaci dělby práce, ale stojí před námi obrovské výzvy. Chci tedy poprosit o evropskou štědrost a odborníky. Peníze jsou nezbytné, ale, ale OSN také žádá o pomoc a spolupráci nevládních organizací. Evropa by také měla pomoci s leteckými mosty. Potřebujeme eh, lékařské týmy, které budou ochotny v regionu určitou dobu zůstat, ale proto potřebujeme zajistit adekvátní péči o tyto zdravotníky v terénu a také eh, lékařskou evakuaci. Ta je prioritou. Eh, také musíme využít odborníků, kteří žijí v Africe. EU e a USA společně financují Eh, financují eh, převoz afrických zdravotníků do tohoto zasaženého eh, regionu. Musíme využít našeho sdíleného politického kapitálu, aby OSN mohlo udržet své síly v Liberii, které také mohou civilním obyvatelstvu pomoci zastavit šíření musíme především se snažit zabránit dalšímu šíření eh, krize, eh, zabraňovat eh, šíření nakažených, nakažených se zdravými a další kroky. Musíme se společně zamyslet nad tím, jak využít i místní, místní média a místní obyvatelstvo. Víme, že mnoha lidem, mnoha nevládním organizacím je jasné, o, o co zde běží jak řekl prezident Obama, ta epidemie se ještě zhorší předtím, než se situace zlepší, ale naší odpovědností je jednat. Máme odvážné zdravotníky, kteří každodenně riskují své životy, aby pomohli eh, ostatním. I přesto již mnoho lidí eh, zemřelo, proto je nezbytně nutné zabránit šíření. Musíme to učinit ruku v ruce. Děkuji. Děkuji vám. Nyní jsme si vyslechli všechny řečníky. Já jsem vám poskytla více času, protože je zapotřebí, abychom si vyslechli, co říkáte přímo vy, kdo pracujete na místě, a tak, abychom sešli více od Spojených států. Eh, experti se zmínil různě, například v Sheffieldu jsem se setkala s lidmi ze Sierra Leone, z tamní eh, diaspory, kteří byli, eh, se zajímali o to, jak mohou eh, přispět a já jsem o to sama nevěděla, že toto v mém městě v Sheffieldu se děje a proto bychom si tedy měli uvědomovat, že takto lze navzájem pomáhat. Já bych chtěla poskytnout prostor i komisi a EAS Mám tu čtyři kolegy, kteří žádali o slovo. Ještě někdo další si přeje položit otázku? Katzenberg? Eh, prosím vás, zelenou kartu zvedněte. Hmm. Mám tu... Goerens, Michel Rivazi, Maurice Ponga, Catherine Bieda, Lola Sanchez. Does anybody else wish? Ještě někdo další si přeje promluvit Enrique abychom měli dost času. Pan Venter. And then the ambassador from Guinea wants to speak. I think that's what that is. Yeah, we'll certainly... Pan velvyslanec Guinea, nepochybně, pane. Máme tady deset řečníků. Prosím, omezte svůj projev na dvě minuty. Žádám vás o to abychom měli příležitost eh, pro odpovědi. Eh, až komise odpoví, možná můžete mít ještě dodatečnou otázku. Takže položte prosím otázku, eh, vyslechneme si EU a poté se můžete zeptat znovu. Pan Stýr jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji všem našim řečníkům. Také bych rád vyjádřil solidaritu ze strany uh, z naší strany velvyslanci Sierra Leone a Guineje, kteří jsou přítomni. Minulý týden ve Štrasburku jsme eh, se shodli nad eh, usnesením, ale mezi tím se mohou objevit další problémy do příští plenárky, protože, jak jsme slyšeli, ten počet nakažených zatím může zdvojnásobit. Minulý týden ve Štrásburku jsme slyšeli od paní komisařky Gorgieva, že mezinárodní personál Eh, dosud ne, není infikován, ale teď už bohužel víme, že jeden případ už se odehrál u lékařů bez hranic. Trvalo 48 hodin, než došlo k evakuaci eh, ze Spojených států do oné oblasti eh, dnes jsme slyšeli o tom, že stále ještě zaostáváme za šířením choroby a že je zde rozdíl mezi tím, co bylo tedy přislíbeno a co již bylo vykonáno. Třeba, že příslip je předložen, eh, není to ještě všechny zapotřebí vykonat. Ohledně informací, zdravotní střediska, například od, u lékařů bez hranic, tam jsou uh, lidé eh, posíláni zpět domů, protože už tam nemají kapacitu. Vědomě tedy infikovaní lidé jsou posíláni zpět domů a tato choroba se dále šíří. Tak vypadá tedy situace mm, na místě. Někdy je zapotřebí, aby se dosáhlo určitého bodu, ve kterém lze vykonat politický eh, tlak a nevím, jestli už jsme tohoto bodu tedy dosáhli. Členské státy by měly přijít s naléhavými plány s tím, že budou mít jasné lhuty. A také je asi na čase, abychom se zaměřili na to, co náš výbor v tom sám může udělat, jak můžeme tedy eh, žádat o to, eh, aby nám sdělili více informací, jak jsou implementovány eh, přísliby. Může nám také více říci komise a Evropská služba pro vnější činnost je tedy podle mě zcela zásadní abychom využili politické páky k tomu, abychom dosáhli konkrétních činů, zejména od členských států. Na závěr chci ještě říci, že OSN eh, je, musí vést eh, tuto eh, činnost. Není zde čas na nějaké dohadování, kdo, kdo povede další činnosti. A děkuji vám za to, že jste mi dal čas. Děkuji vám. Charles Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že v tomto případě musíme být rychlejší než virus, ale zatím je virus rychlejší než my. E, to jsem zdůraznil již minulý týden na plenárním zasedání ve Štrasburku. Pokud by bylo nutné mít další důvod pro to, abychom zdůvodnili dalších 20 prostředků pro tento boj, tak ten důvod nalézáme právě v této epidemii. Já bych chtěla nejdříve eh, uctit činnost všech humanitárních pracovníků v boji proti ebole, zástupce eh, jak lékařů bez hranic, Červeného kříže a podobných. V USA a ve Velké Británii bylo uvolněno eh, velké množství prostředků eh, i vojenských. Je tedy žádáno jak o humanitární i vojenskou pomoc. Zároveň potřebujeme 3000 lůžek v této oblasti. Eh, příští týden se počet infikovaných zdvojnásobí a proto je nutné eh, takové množství prostředků. Je dobré se podívat na budoucnost, na to, co je nutné učinit, aby se zabránilo dalšímu vzniku, ale eh, to, co se dělá nyní, je skutečně skandální, protože je toho příliš málo. Eh, doposud eh, se eh, činilo příliš málo. Kdo si uvědomil vlastně závažnost té situace? Nikdo neudělal ale nic. Všichni věděli, co se děje, ale nikdo nic neudělal. Co udělali tedy mezinárodní organizace? Já se domnívám, že tuto otázku odpovědnosti si musíme položit. Kdo co udělal v určitém okamžiku a kdo neudělal nic? Obracím se také na komisi. Můžete nám prosím udělat seznam všech odpovědí, všech reakcí, které eh, byly eh, uskutečněny eh, po, příliš pomalu, anebo které nebyly učeněny, protože nebyly dostatečné finanční prostředky. Každý každý eh, se vymlouvá na toho druhého. Jeden říká, nemáme peníze, eh, druhý říká, procedura je příliš pomalá. Vždyť potřebujeme prostě správně zareagovat na tuto závažnou situaci. Nesmíme již ztratit ani sekundu. Eh, všechny prostředky je nutné nasadit okamžitě. Eh, já se domnívám, že v Evropské unii proběhlo mnoho summitů, které stálo méně, eh, které stály více než aktivity dnes nezbytné. Já se domnívám, že to je skandální a e, nehovořme ani o evakuačních prostředcích. E, je skutečně ostuda, že e, Evropa reaguje tak pomalu, ať zdravotní sestra musela čekat čtyři dny, než byla evakuována pomocí amerických sil, protože zde žádné jiné evropské prostředky nebyly. To je skutečně skandální. V Evropském parlamentu jsme minulý týden ohlasovali jednu z nejlepších rezolucí nebo usnesení. Eh, já se zabývám dlouhou dobu otázkami humanitární pomoci a toto bylo nejlepší usnesení, které jsme eh, přijali. Vyjádřili jsme také eh, to, že si uvědomujeme závažnost situace. Děkuji. Myslím, že na konci schůze se můžeme ještě rozmyslet, zda zašleme dopis vysoké představitelce nebo něco jiného na základě, jak odpovídí eh, komise Michel Rivasi. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za to, že jste eh, zorganizovala eh, tuto výměnu názorů eh, o ebole. Já zcela souhlasím se svým kolegou Lorencem a jelikož zde máme mnohé posluchače, v březnu, tedy před šesti měsíci, jsme slyšeli o tomto problému poprvé. A proto si musíme položit otázku, jak to, že trvalo šest měsíců na to, že Eh, potřebujeme tedy interpelovat. A že když pan Obama zareagoval, eh, tak Eh, se to rozhýbalo. My jsme interpelovali eh, paní komisařku pro eh, otázky humanitární pomoci a rozvoji a ta říkala, že komise udělala všechno. Ohledně VHO, já se domnívám, že ani vy jste nezdůraznili naléhavost té situace dostatečně, aby naše orgány zareagovaly. Ani agentura, která by měla koordinovat tuto situaci a reakci na ní nic neřekla. Proč to musí udělat USA, eh, které rozhodlo vyslat tři tisíce eh, vojáků, ale nikoli v zdravotníků, takže to bude také problematické. Eh, tyto vojáky je nutné připravit a proč tam není zdravotní personál? Vždyť tyto země žádají o zdravotnický personál na místě je nutné toto také eh, koordinovat. Eh, nemůžeme také očekávat, že vše budou říkat eh, lidé z Evropy. Vždyť to musí dělat lidé na místě. Je nutné zapojit místní obyvatelstvo, také média o tom musí hovořit. Mám dvě otázky. V Sierra, Sierra Leone máme zde velvyslance této země a vy jste jste eh, říkal, že byla eh, provedeno, eh, provedena určitá blokáda obyvatelstva, zákaz vycházení obyvatelstva a že také budou osoby toto obyvatelstvo navštěvovat. Já si vzpomínám na USA a jejich intervenci v Haiti, takže pozor, je nutné postupovat správně. Já mám příbuzné v Liberii, ji a oni navštěvují eh, obyvatele v jejich domech, ale když tam je Eh, nemocný nebo zemřelý, tak jej nechtějí vydat. Takže eh, já jim eh, telefonuji a říkám jim, co je nutné udělat. Když nevládní organizace se rozhodnou tedy navštívit nemocného, je nutné také se dohodnout o tom, jak toho nemocného vyčlení z té rodiny a bez rozšíření nákazy. Jak je možné toto propojit také s vládními operacemi? zemi. Dále mám určité poselství. Byla určitá mladá žena, která se nakazila. Je nutné vysvětlit, jak se nakazili když se to nevysvětlí, tak mnozí humanitární pracovníci tam již nebudou chtít jet. Evakuace, o které jste hovořili, tady jsem překvapená o tom, že rada se sešla s ministry zdravotnictví, hovořilo se evakuaci a pak jsme viděli, že zasáhlo pouze vojenské letadlo z USA. Takže zde členské státy se musí lépe koordinovat. Ohledně naléhavosti činnosti eh, a intervence. Eh, máme také naši agenturu. A proč ta se nezapojila příliš? Eh, vždyť ve VHO máte také mnohé experty na nakažlivé nemoci a na ebolu jako takovou. Všichni hovoříme o vývoji, výzkumu. Máme také ty nemocnice v Gabonu, které se zabývají v ebolou a také v Lyonu. Již eh, od roku 76 známe tuto eh, nemoc. Vždyť eh, investujeme velké prostředky do těchto výzkumných zařízení a výsledek není žádný. Je nutné, eh, aby eh, veřejné prostředky byly eh, využity také prakticky na, v dalších nemocech. Víme, jak to funguje. Váš výbor se tím právě zabývá. Výbor Envy. Lola Sanchez jako další. Eh, Především bych chtěla poděkovat našim hostům. Je mi nyní eh, jasné, jaké potřeby tedy skutečně existují. Já bych se chtěla obrátit na velvyslance Sierra Leone a to vzhledem k důležité roli mezinárodních humanitárních pracovníků a také vzhledem ke zdrojům sousedních zemí. Domníváte se, že zde je určitě ta souvislost mezi nesplňováním těch rozvojových cílů a dimenzí této epidemie. Dále otázka na pana Toukse z Lékařů bez hranic. Vy jste vysvětlil, že zdravotnický eh, personál, laboratoře a podobně jsou nezbytné další možnosti pro izolování nemocných a tak dále. Eh, domníváte se, že ty smíšené mise jsou nezbytné, eh, anebo stačí pouze vojenské mise? A nakolik vidíte, v jakém objemu vidíte tuto potřebu? Vždyť ty prostředky jsou veliké. Monsieur Ponga. Pan Ponga. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat jednotlivým řečníkům, kteří zde hovořili o tom, co udělali. A chtěl bych jim také poblahopřát za práci v terénu eh, při péči o nemocné. Mám tři poznámky. Za prvé je pravda, že eh, mezinárodní společenství eh, potřebovalo hodně času, než zareagovalo. Někteří zdůraznili, že jednotlivá opatření Evropské unie byly pomalé. 150 milionů euro bylo investováno. Druhá poznámka, koordinace mezi jednotlivými mezinárodními organizacemi je nezbytná. Musíme skutečně zajistit, aby aktivity byly koordinovány a aby byly také efektivní. Třetí poznámka, pokud eh, chceme posílit eh, naše aktivity eh, tak, aby byly naléhavé, tak musíme použít jednotlivé prostředky v jednotlivých zemích, abychom i v budoucnosti zabránili rozvoji epidemií. Potřebujeme tedy prohloubit jak dobré řízení, tak i zdravotnické systémy. Thank you. Um... Já bych chtěla také poděkovat našim řečníku, kteří nám poskytli jasný přehled o tom, co se děje v jednotlivých státech a co se děje v terénu a o tom, že lidé každodenně riskují svůj eh, život eh, při eh, této péči. My bychom jim měli poděkovat všem těmto osobám a vzát jim hold. Mám několik konkrétních dotazů. Na základě té informační stránky. Zdá se, že mnoho lidí přežívá nákazu. Můžete mi to objasnit? Znamená to, že teď jsou imunní vůči této chorobě, nebo se mohou nakazit ještě jednu? A e, pokud e, ne, pokud mají nějakou specifickou imunitu, využíváme toho, Ehm, potřebujeme také školit lidi, kteří by jim pomáhali přímo na místě. A potom ohledně urbanizace zdá se, že e, potíž se městským prostředím spočívá v tom, že lidé žijí blízko sebe. A tato choroba se tedy šíří v městském prostředí. A na základě, co už zmínila Linda ohledně diaspory, já vím, že u nás v našem volebním obvodu je mnoho lidí ze západní Afriky. Je to nějaký způsob, já bych ráda slyšela, jak můžeme mm, motivovat tyto osoby, jak by mohly pomoci. Jsem zklamaná, že vidím, že nemáme žádný eh, plán pro takto naléhavé události. Potřebujeme takový plán. Víme, že toto není nepochybně poslední epidemie a VH určitě má nějaký nouzový plán, ale má Evropská unie podobný nouzový plán? Potřebujeme plán pro zdravotnické eh, nouzové situace. Všechny tyto eh, aspekty musíme pokrýt. Vidíme, co všechno nemáme a co bychom potřebovali. Je jich celá řada. Potřebujeme zařízení, laboratorní zařízení. Jeden zdravotník byl evakuován do Spojeného království. Zdá se, že v Londýně je jedna izolovaná jednotka, na kterou lze být eh, umístěn a tam byl tedy umístěn to člověk. To je ale šílené, víme, že po celém světě se tyto choroby objevují, ale my máme jenom hrstku takovýchto izolovaných eh, oddělení eh, pro eh, léčení epidemií. Jaký tedy je náš dlouhodobý plán a jaký je náš plán pro takto nouzové situace? Myslím, že všichni už máme trochu srovnáno v hlavě, jaké otázky chceme. Děkuji, Enrique Guerrero. Prezidente. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Obecnou poznámku bych měl také otázku a návrh. Obecná poznámka eh, se týká eh, expertů, kteří zde hovořili a zástupců eh, organizací. Všichni hovořili o tom, že prostředky jsou nedostatečné vzhledem k objemu této epidemie a jedná se o exponenciální eh, nárůst eh, počtu nemocných. Eh, Evropská unie sice reagovala, ale mm, finančními prostředky, které byly navrhovány pro jiné mm, případy. Členské státy cesty měly být, by měly být vedeny k tomu, aby eh, stanovili eh, nový rozvojový plán tak, aby bylo možné skutečně zareagovat na tuto krizi. Má otázka se týká následující věci. Jak eh, jako Evropská instituce můžeme pomoci v zacházení s touto krizí? Tyto humanitární krize jsou také strategickou otázkou. Management musí být jednotný a všichni na místě se musí také domlouvat, což nestojí tedy více peněz, ale je to spíš otázka strategie v těchto krizích. Jaký mám návrh? Já se obracím na veřejné mínění. A bohužel je tomu tak, že v těchto humanitárních krizích Vždy to, co se zničí, je e, struktura na místě. To není v médiích uváděno. V mé zemi například jsme měli dva případy eboli a na veřejnosti to bylo také publikováno, a to v těch nejdějších televizních časech eh, jednou, dvakrát, ale pak jsem to zase zapomnělo. Čili to, co my jako výbor můžeme udělat, je také Eh, burcovat eh, veřejné mínění, abychom eh, zaostřili pozornost veřejnosti. My s koordinátory a s předsednictvem bychom měli vyslat petici na adresu členských států ohledně zítřejší donátorské konference v New Yorku tak eh, to znamená, že výbor pro rozvoj by se měl obrátit na mezinárodní organizace, které jsou činné na místě, a eh, měli bychom požádat o další prostředky. My bychom měli požádat naše vlády našich členských států eh, a o to, aby poskytli další prostředky k, navíc k tomu, co byli ochotni dát předtím jistá, že se dozvíme, co se pl- plánuje pro New York a také další setkání v pátek. Pan Pentaj Alas a potom dám slovo velvyslance, velvyslance z Gine. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji všem zástupcům organizací, jako je VHO, OSN, Lékaři bez hranic. Toto skutečně nejsou pozitivní údaje ani informace, ale vykreslují, o jakou krizi zde běží. Jde především o čas a máme plány a programy, ale bohužel se provádějí a realizují s velkým spožděním. Je potřeba urychlit pomoc. Moje otázka směřuje k paní Stokes. Rozuměl jsem vám správně, když bylo řečeno, že neexistuje lék na léčení eboli, co to znamená pro lidi v zasažených zemích? co to znamená pro nás co to znamená pro kulturní zvyky, co to znamená pro prevenci. Také došlo k vraždám zdravotníků a lékařů v postižených zemích. A moje otázka směřuje k VHO. Již v minulosti došlo k výpukům, eh, k vypuknutí eh, eboli eh, v Afriky v roce 1993 89% zasažených nebo infikovaných tehdy zemřelo, ale epidemii se podařilo zastavit. Je tento návrat eboli něco, co se týká dopravy nebo způsobu přenášení eh, této choroby pan Brennan nám řekl, že se netýká o regionální pouze epidemii, že se tato epidemie může stát globální. Dobře, děkuji a než dáme slovo evropským institucím, dám také slovo panu velvyslanci Sierla z Gineje na asi 3-4 minuty maximálně protože chceme potom dát slovo e, našim hostům na závěr. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jsme se mohli zúčastnit tohoto zasedání. Jmenuji se Husman Sula, jsem velvyslancem Gvineje v Bruselu a Gvinea také je předsedkyní e, skupiny e, AKP. Já se na vás tedy obracím jako velvyslance velvyslanec Gvineje, ale také eh, předseda této skupiny. Paní předsedkyně, budeme velmi potěšeni, když eh, bychom mohli být eh, i do budoucna připojeni do všech zasedání v Evropském parlamentu, kde se budete zabývat otázkami rozvoje. Děkuji vám již předem. Jsem ze země, kde tato, země, tato nemoc velmi rozšířila rozšířila. Eh, vláda a také prezident eh, učinili eh, opatření skutečně drakonická v boji proti této nemoci. Jsou, hovořili zde lékaři bez hranice a děkuji jim za vynikující práci. Když v květnu, v červnu se tato nemoc rozšířila, tak byla v této době poněkud omezená, ale bohužel potom v červenci konci v srpnu se velmi rozšířila i do sousedních zemí a v současnosti jsme v této katastrofální situaci pro všechny země eh, tohoto eh, regionu. Pan velvyslanec ze Sierra Leone hovořil eh, tedy také o oblasti řeky Manu a hovořil o jednotlivých opatřeních. Také u nás jsme učinili mnoha opatření a chtěli bychom poděkovat Evropské unii, eh, USA, lékařům bez hranic, eh, VHO, ale také eh, Francii a dalším zemím za to, že se mobilizovali v boji proti této nemoci a v pomoci nám. Dnes Vidíme, že eh, tato pomoc přišla sice trochu později, ale eh, velmi eh, masivně. Prezident Gvineji je momentálně v New Yorku a pozítří se zúčastní summitu OSN zvoleného Banky Munem na téma eboli. Eh, pozítří tedy eh, bude eh, tento summit eh, probíhat. A já se domnívám, že eh, eh, prezidenti všech čtyř států Afriky budou také předkládat informace o jednotlivých opatřeních, ale neexistuje žádný lék proti této nemoci. Máme bohužel pouze preventivní opatření a také osvětu. Také musíme samozřejmě posílit zdravotnické struktury, což je velmi důležité a děkujeme za pomoc v této oblasti, a i když je nutné toto ještě eh, zlepšit. Děkujeme také Air France, Brussels Airlines a KLM, které i nadále eh, jsou v leteckém spojení v naší zemi. Eh, chceme vyzvat všechny naše partnery, aby neizolovali naše země, protože izolace ničemu nepomůže. Naopak je nutné nutné eh, eh, toto spojení ještě zlepšit. A jménem zemí AKP, tedy všech 67 eh, zemí, děkuji za to, že tato komunikace probíhá. Eh, samozřejmě je nutné bojovat eh, proti terorismu v určitých eh, aliancích a my vítáme angažovanost boje proti terorismu, ale Ebola je také určitý terorista a je nutné se velmi mobilizovat v boji proti tomuto onemocnění. Apelujeme tedy také na země EU, aby v Bruselu Eh, bylo eh, také Eh, velmi rychle svoláno setkání na téma eboli, tak jako tomu bylo eh, v boji proti teroristům v oblasti Sahelu. Eh, chceme tedy vyzvat k větší solidaritě na mezinárodní úrovni. Ještě jednou, paní předsedkyně, děkuji Evropské unii za všechno, co bylo již učiněno a doufáme, že tato konference nám pomůže posílit tuto pomoc. Samozřejmě jsme vám otevřeni k Mm, odpovědi na další otázky. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče, a váš návrh předáme kolegům v AKP. Máme tady jejího předsedu a je to něco, o čem jistě můžeme hovořit. A teď dáme slovo straně Evropské unie, paní Serencen, generální ředitelka ECO. Mám tady také zástupce DEVKO, nevím, kdo za ně bude chtít pohovořit. Je tady pana, paní Veronik Lorenzo, a pan Divers a potom pan Peter, Peteris Ustups eh, z SVČ. Nevím, jestli zástupci eh, institucí budou chtít mluvit jedním hlasem, nebo jestli se eh, podělí o čas. Já si vlastně nejsem jistá, kdo to tady vede, jestli OSN nebo my. Možná bychom se měli nejprve doslechnout, jak probíhá koordinace v evropských institucích, abychom toto pochopili, aby se tyto tři služby vzájemně neopakovaly. Dobře, paní Serencen, čtyři uh, minuty, asi nevím, kolik uh, z vašich uh, kolegů bude chtít uh, hovořit pan Serencen. Uh, paní předsedkyně, já e, nezačnu koordinovat nyní, ale my jsme se spojili již v květnu a zvlášť během léta jsme se viděli ne denně, tak každý druhý den jsme měli koordinační schůzky ve středisku pro reakci na katastrofy. E, máme delegace v terénu, e, spojili jsme se zde se Sárou, ale i s jejími kolegy ve Washingtonu takže koordinace probíhá, víme, co různé služby institucí eh, dělají a vzájemně se doplňujeme v různých speciálních činnostech. Toho se držíme, takže postupujeme ku předu. Eh, jedna obecná poznámka úvodem. Toto je klasický příklad toho, že jsme eh, vlastně adekvátně nepojmenovali nepojmenovali ty nedostatečné eh, struktury a tu nedostatečnou, eh, nedostatečnou eh, schopnost se bránit v terénu. Takže jsme se z toho skutečně poučili a poučit se musíme a jsem si jist, že to učiníme. Za druhé, co se týče politické dynamiky, já naprosto souhlasím s kolegou Gerencem, že potřebujeme tu politickou dynamiku. My jsme se snažili toto dostat na pořad jednání eh, Rady pro zahraniční záležitosti v srpnu, to se nám podařilo a dospěli jsme k jasným závěrům na úrovni šéfů států a vlád. Díky tomu, že jsem se domníval, jako eh, i ostatní kolegové, že se eh, ebole nedostává dostatečné politické pozornosti. A my tady nejsme vláda Spojených států. Eh, my máme mnoho aktiv eh, v členských státech, které se jednotlivě velice snaží o analýzy, o pomoc, ale nemáme strukturu řízení a velení jako v USA. To musíme říci na rovinu. Takže za instituce se snažíme všechny spojit, zaktivovat je, vysvětlit jim, o jaké problémy jde a jednat. A úkolem Evropské rady bylo právě toto. Catherine Beard eh, vyjádřila přání vidět plán na eh, reakci na tuto katastrofu. To jsme také eh, učinili, vypracovali v rámci 48 hodin, který jsme zaslali členským státům, které museli vyplnit různé formuláře. Jde o pomůcky osobní ochrany, o medivaky, o letecké mosty, o zdravotnickou pomoc i zdravotníků. Já nejsem ještě spokojen, rozhodně ne, ale skutečně postupujeme kupředu a to usnesení, které bylo schváleno teď ve Štrasburku, bylo velice dobrým krokem. A věřte mi, že i v tomto trendu budeme pokračovat. My jsme v úzkém styku s lidmi, kteří se účastní schůzky v New Yorku, jak už o tom eh, se zmínil pan velvyslanec před chvilkou a někteří z nás také pojedou na tu schůzku ve Washingtonu. Jasné je, že Evropa musí skutečně přispět svým dílem. A teď k financím. Já jsem přesvědčen, že jsme se trochu pozděli, ale ne tolik. Někdo řekl, že první varovné signály byly už v březnu, ale první platba, kterou jsme učinili, byla už eh, v březnu půl milionu. Není to mnoho, ale tak jsme to viděli, pak jsme posílili tu pomoc. Potom v červnu 2 až 3 miliony navíc, potom až 12 a pak, když jsme si uvědomili závažnost situace, komisař Pibalks eh, eh, zmobilizoval 140 na podporu zmírnění krize, na odstartování té pomoci, takže skutečně jsme se probudili a eh, ta kvantita té pomoci není tak nízká. Členské státy posilují pomoc, před dvěma týdny jsem viděl další údaj eh, o poskytnutí finanční pomoci, dnes už je to 78 milionů. Já teď hovořím s Titě a přáteli z Devko, jestli bychom nemohli přidat ještě dalších 30 milionů, protože víme, že tady ten kanál pro předání pomoci je, ale já chci zajistit, aby uh, mé projekty byly rychlejší a lepší, než co dělá DEVKO, protože ti většinou se zabývají tou dlouhodobou stránkou věci a skutečně si myslím, že nějaké peníze navíc se nám podaří zjistit. Co se týče rezervy na okamžitou pomoc, to rozhodnutí ještě nepadlo, ale pakliže padne, budu potřebovat vaši podporu. Jsem si jist, že po dnešní diskusi se nám té podpory dostane, ale chci si být jist, abychom eh, přesně věděli, na co se ty peníze vynaloží. Co se týče medevaku eh, a leteckých mostů pro převoz eh, těžkých břemen. My jsme udělali svůj díl, byl jsem velice rád, když francouzští kolegové poukázali na potřebu společného přístupu. Ono to není jednoduché, protože podle běžných pravidel každý členský stát odpovídá za své státní příslušníky, které evakuuje v případě potřeby. Problém je, že některé členské státy takovou kapacitu nemají, třeba jsou malé. My máme mezinárodní pracovníky v MSF a když onemocní, co uděláme? A podle mě je politování hodné, že eh, že eh, lékaři bez hranici musí eh, opatřit soukromé letadlo z Ameriky, aby dostali své lidi ven. Zítra se obrátíme na orgány civilní ochrany eh, v členských státech a požádáme je o koordinaci mezi eh, tedy agenturami pro eh, obranu a pro civilní ochranu a další, abychom pomohli také uvítáme vaší pomoc. Není úplně jednoduché přimět všechny tyto orgány a úřady ke spolupráci, ale je potřeba toto učinit. Já mohu eh, uvést řadu konkrétních příkladů, to ale přeskočím. Jeden bod ještě ke koordinaci. My jsme se aktivně zabývali koordinací nejenom v rámci institucí, ale i s nevládními organizacemi a dalšími. A nám především jde o nedublování koordinace s tím, co už třeba i opožděně, ale zařídilo OSN. My chceme spolupracovat s OSN v terénu a potom navazovat eh, v práci na jejich struktury. Tolik tedy k té současné situaci, my tu dynamiku udržíme, zvýšíme profil, uvažujeme o dalším neformální ministerské schůzce, která se konala už minulý týden za předsednictví Krista Líny, eh, abychom zajistili politickou dynamiku. Spolupracujeme tady, děkuji vám. Děkuji. Kdo chce hovořit za DigiDevko? Pan Vers? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl doplnit pouze několik slov k tomu, co již bylo řečeno ze strany komise. My se chceme ujistit s právním využitím rozpočtových prostředků také to, zda podmínky eh, byly také splněny. Musíme se ujistit eh, o tom, že prostředky eh, budou zcela využity pro boj proti této epidemii. Samozřejmě, že musíme dodržovat pravidla pro využití veřejných prostředků. Proč je to důležité? Já se domnívám, že eh, pan velvyslanec Sory to již řekl. Takové země jako Liberia, Guinea a Sierra Leone ztrácí eh, 3 eh, až 4 v roz svém rozvoji v HDP a musíme vše dobře koordinovat také se s měnovým fondem. Jsou to tedy otázky, které nám umožňují možní eh, zaplatit eh, jednotlivé platby v oblasti humanitární, zdravotnické a také bezpečnostní. Eh, všechny občanské sektory musí mít možnost této podpory, ale my také musíme mít možnost se ujistit o tom, že rozpočtové prostředky byly správně využity. Pan komisař Piebalgs také sdělil, že chceme propojit jak humanitární, tak rozvojové eh, činnosti v určité koordinaci. Nevládní organizace, které pracují v oblasti eh, eh, vody, sanitární oblasti a také v oblasti zdravotnické, budou podporovány v boji proti proti eh, těmto eh, nemocím. Již dnes tady přemýšlíme o jednotlivých eh, nástrojích, které mm, mají být tedy použity i v jiných sektorech. Spolupracujeme s USA na programech také Africké unie ve všech třech státech a hovořili jsme mnoho o Liberii a Sierra Leon. I v Gineji jsme hovořili a byly činnosti, byly velmi činní v podpoře zdravotnictví. Budeme právě v tomto sektoru pracovat i nadále a zajišťovat základní péči. Je nutné být solidární a připravit se na situaci v západě západní Africe, tak aby bylo možné zahrnout i otázku zdraví do našich činností. Eh, my používáme tedy flexibilní eh, procedury eh, pro financování, to již generální ředitel i komisař Píbalks již zahájili. Vše, co bylo oznámeno, vycházelo z postupu arbitráže. Zatím to nebylo ratifikováno. My zatím hledáme určité propojení jednotlivých eh, aktivit. Eh, letos předáváme na DG Eco a eh, také tak, aby bylo možné využít prostředky původně stanovené pro jiné země. To je nutné také stanovit jednotlivé priority a tak podpořit i další rozvojové programy. Nyní to je pan Ostup. Forbes eh, z Evropské služby pro vnější činnost. Vážení poslanci, vážené poslankyně, Těším mne, že mohu zastupovat dnes SVČ. Na úvod bych rád zdůraznil, co už eh, uvedl Klaus, že každodenně i mm, každou hodinu jsme tedy v kontaktu mezi jednotlivými službami a všichni, kdo se tímto zabývají, samozřejmě nejsou zde přítomni, protože my pracujeme také s DG Sanko a s DG Move, kteří mají své vlastní oblasti zodpovědnosti eh, v čelení této krizi, tak abychom zajistili, že eh, letecké společnosti stále ještě budou létat do tohoto regionu a že nebudou rušit lety. Je pravda, že máme rozdělené eh, úkoly mezi jednotlivými eh, generálními ředitelstvími a už se spolupracujeme. Pro SVČ je jednou z hlavních priorit dostat se přímo na místo, dosáhnout co nejdál kapilárně, zaprvé do toho regionu jako takového. Viděli jsme, že, že mm, různé vlády v daném eh, regionu eh, přijali velice přísná opatření, jako například uzavření hranic, omezení dopravy mezi zeměmi v tomto regionu. Podařilo se nám dosáhnout přímo na místo prostřednictvím diplomatického úsilí v jednotlivých oblastech činnosti a mohu říci, že se situace mnohem zlepšila. Leta, Letiště v Dakaru a v Akře je otevřeno pro evakuaci eh, eh, a také pro dovoz materiálu a osob. Eh, politické pronikání do postižených zemí je další aspekt, protože samozřejmě potřebujeme, aby eh, informace se dostalo, informace se dostaly ještě dál, než eh, kam už dosáhla nákaza i do sousedních zemí. A další osou eh, našich snah je spolupráce s členskými státy, už o tom hovořil Klaus, evropské instituce nemají kapacity sami o sobě. My můžeme eh, kontaktovat eh, členské státy, můžeme i hovořit jak se zástupci vlád, tak eh, je můžeme předkládat vojenským složkám, ale tyto členské státy se potom musí na nás obrátit zpětně. V tuto chvíli jsme neobdrželi, nebo lépe, Dostalo se nám určité mm, váhání od členských států. E, e, neměli jsme jasné řešení pro zdravotnickou evakuaci do posud. Uvědomujeme si, jak ta situace je naléhavá. A těch potřeb, jak je popsal výkonný ředitel Lékařů bez hranic, snažíme se vykonat to, co je v našich silách a budeme v tom nadále pokračovat. Při mnoha příležitostech e, Samozřejmě uvažujeme o tom, jaká je úloha, hlavní úloha politických lídrů. Pracovníci, kteří byli eh, zabiti v Guinea-Bissau, tak jejich eh, činnost byla financována eh, v daném projektu v Guinea-Bissau. Byla financována ze strany EU. Já si myslím, že bychom měli prokázat solidaritu a to nejen ze strany vlád, ale také od Evropského parlamentu. A důležité je tedy dosáhnout kontaktu a hovořit se zeměmi, které jsou stiženy nákazou, aby věděli, že toto úsilí zde je a že my chceme takto pomáhat. Děkuji. Mám tu ještě dva kolegy s krátkými dodatečnými otázkami. Můžete prosím označit také jméno hosta, eh, na kterého se chcete obrátit, nebo případně nesuce. Pan Díaz de Mera a potom Schalger. Yes, gracias, señora presidenta. Ok, muy brevemente para contribuir al debate. Ano, jen stručně můj příspěvek do této debaty. Když lékaři bez hranic říkají, že epidemie se dostává mimo eh, jakékoliv eh, limity, eh, znamená to také, že počet onemocnění se zdvojnásobí. Když VHO hovoří o bezpříkladné epidemii, pak stojíme více než před nouzovým naléhavým případem. Každá krize má tři fáze. Mají eh, fázi eh, vzniku, eh, naléhavosti a utlumení. A nyní jde o to, jak izolovat, pečovat a dále potřebujeme někoho, kdo to bude koordinovat a kontrolovat. A mám ještě další poznámku, ale budu stručný, eh, abych dodržel váš čas. Návrh eh, Enrika je zajímavý. Ve Španělsku jsme měli tři případy, nikoli dva. Jeden eh, případ byl smrtelný, jeden pacient je těžce nemocný a u třetího doufáme v pomoc Boží. Eh, návrh, eh, který byl předložen, je zajímavý, ale eh, ty se zmínil o tom, že je možné i politicky toto zdůraznit, aby to bylo lépe vysvětleno. Oui, extrêmement court, madame la présidente. Ano, budu velmi stručný. Eh, to, co říkal pan Serenzen i zástupce SVČ, bylo velmi zajímavé. Je zde tedy také určitá odpovědnost členských států. Rada reagovala na to, co bylo řečeno a já bych potřeboval, aby se také vyjádřili k tomu, jak eh, chtějí reagovat na tuto velmi citlivou eh, záležitost. Všichni ale mlčí a vlastně vlastně se pokračuje jenom tak, jak to bylo doposud stanoveno. Já eh, bych chtěla, aby se všichni vyjádřili, všechny členské státy vyjádřili. Děkuji, myslím, že následně toto se píšeme, měli bychom eh, napsat ohledně koordinace celé činnosti na radu. Máme naše hosty, máme velice krátký čas, ale přejete si zareagovat? maximálně dvě minuty. Pane velvyslanče, přejete si k tomu něco říci? Děkuji. K otázce onoho zákazu vycházení nebo omezení vycházení. Bezprostřední dopad spočíval v tom, že jsme chtěli vykonat osvětu mezi populací. Nyní všichni byli informováni, Když totiž vypukla ebola, tak bylo obtížné pro občany, aby přijali, eh, že zde je ebola. Takže tato fáze odmítání již eh, skončila. Eh, druhým výsledkem pozitivním je, že na tři dny, tedy když byl tento zákaz vycházení, tak jsme ukázali naše úsilí vnějšímu světu, mezinárodnímu společenství. Že bereme tuto situaci vážně. A za třetí, třetí eh, aspekt dopadu je, že lidé si nyní lépe uvědomují eh, zdravotní eh, potřeby, že je zapotřebí dodržovat hygienická opatření, Eh, starat se o to, co jedí, jak, eh, jak jedn, zacházet s potravinami, jak eh, dodržovat hygienická opatření. V době, kdy vypukla nákaza, musíme říci, že zde byla současně i cholera a malárie. Takže je zapotřebí říci, že lidé byli uvědoměni o tom, že lze, existují tyto choroby a jakým způsobem se projevují. Druhá otázka. Zda začátek této epidemie nebo epidemie jako taková má na nás ekonomický dopad. Ano, jak už eh, řekl zástupce EFKO. Ano, eh, postihuje to naši snahu o další rozvoj. Ty Země, které takto trpí, samozřejmě velice obtížně hospodářsky eh, fungují. Eh, je tam hospodářská stagnace. Pracovní síla v sousedních státech eh, například eh, je, je problematické, aby eh, sousedící země přijeli do svých eh, přístavů lodě z přístavu země, ve které se objevila nákaza eboli. A to, že přijíždí tedy loď ze země, kde je nákaza, ještě neznamená, že sebou veze ebolu. Děkuji vám. Děkuji. Přeje ještě někdo z hostů eh, promluvit eh, například zástupce lékařů bez hranic? Prosím. Ano, velice rychle, protože my se k tomu vrátí, vrátíme ještě ve zprávě z vlastní iniciativy, ale teď tady hovoříme o těch naléhavých problémech v terénu. Já bych zareagoval na jednu nebo dvě otázky, které směřovaly k nám. My jsme měli infikovaného jednoho tedy nebo členku mezinárodních zdravotníků a lidé, e, kteří přivážejí e, ty krabičky té e, lékařské ochrany, ty se většinou zdržují v té, v té oblasti na méně než hodinu, dávají si veliký pozor, probíhá chlor, chlorování z, histor- z historického hlediska neexistuje eh, léčba eboli. Eh, my v zásadě jsme schopni pacienta pouze izolovat a nechat jeho tělu tedy eh, možnost zmobilizovat veškeré kapacity a s nemocí se vypořádat. My máme jednotky o 40 až 50 lůžkách, ale tato epidemie se rozběhla do takové šíře, že Eh, poprvé teď v Monrovi máme jednotku s dvousty lůžkami, s dvěmasty lůžkami a uvažujeme i o čtyřech lůžkách. Eh, vyžaduje to obrovské řízení rizika pro zdravotníky v terénu. Eh, toto je vůbec největší jednotka pro léčení eboli v historii a jedním z důvodů proč eh, jsou zdravotníci tak vystaveni riziku, je, že je obrovský nátlak na přijetí dalších pacientů. Eh, lidé se sjíždějí z Modrově a i z dalekého okolí, aby se dostali do těchto jednotek, které fungují. Co jsme se naučili eh, z těchto zákroků proti ebole? Že potřebujeme skutečně každou ruku a nohu. E, nemusí to být jenom vojáci, my jsme žádali o, i o civilní pomoc, nej, pomoc nejrůznějších e, zdrojů, ale je potřeba e, skutečně vydržet a je potřeba také uvažovat o změně, změně tedy způsobu velení protože i v navržených střediscích pro léčbu Eh, v terénu se musí dodržovat velice přísná opatření, protože jinak dojde ke směšování eh, tedy suspektních pacientů s potvrzenými eh, pacienty a potom by se zbytečně nákaza šířila i na pouze případy, kde je podezření. Takže i v těchto střediscích je potřeba zachovávat přísná pravidla. To vše ještě poukazuje na potřebu urychlit Eh, pomoc. Eh, a rychlost opravdu je velice důležitá, protože čím rychlejší budeme, tím s větší jistotou se nám podaří zabránit šíření eh, eboli do sousedních dalších zemí. O to těžší by také bylo zvládat vůbec řízení v těchto obrovských střediscích pro léčbu eboli. Takže takže rychlost skutečně eh, jak při eh, budování těchto středisek, tak při řížení. Další řečníci, chcete říct si něco skutečně naléhavého? Máme maximálně ještě 3-5 minut, ne? Dobře? Snad jen velice rychle. K otázce, k otázce rychlého navýšení kapacity Eh, pro jednotky pro léčbu eboli. Jak jsem řekl, v těchto zasažených zemích pěti máme tyto jednotky, máme tam i zdravotníky z partnerských zemí. Ovšem chci vysvětlit, že po cyklonu na Filipínách jsme měli 140 zahraničních zdravotníků nebo zdravotnických týmů do těchto zemí a já chci opakovaně vyzvat k tomu, aby organizace civilní ochrany se vážně zamyslely nad možností vyslat své pracovníky, aby i národní eh, vojenské eh, orgány uvažovaly o možnosti vyslat pracovníky, protože skutečně jsme na samém pokraji sil. A když si uvědomíme, jaké dopady by mělo další šíření, je potřeba toto zvládnout nyní. A nestačí jen eh, budovat ty eh, kapacity, eh, nestačí budovat kapacity, je také potřeba tyto kapacity zaplnit zdravotníky. A my doufáme, že přijdou. A rychle ještě odpovídáme, odpovím na otázky, jestli jsou pacienti imunní. Existuje, eh, existují eh, různé způsoby posilování imunity. Děkuji. Takže eh, lékařská evakuace je obrovský problém, protože pouze pakliže lékaři budou ujištěni, že mohou tedy rychle přijet do terénu a rychle z něj také v případě nebezpečí odjet, tak budou ochotni se na léčbě podílet. Já jsem vyslechla návrh eh, od pana Gerera a eh, zastalo se tohoto návrhu mnoho dalších kolegů, snad všichni. Tento výbor vyšle naléhavý dopis předsednictví rady a vysoké zástupkyni. Ještě se zamyslím třeba ještě eh, tam přidat do toho jako adresáty další komisaře, rozmyslíme si, kdo se e, účastní těch důležitých klíčových schůzek a naše zpráva se zaměří na dlouhodobější řešení problému. E, děkuji všem řečníkům, kteří sem přijeli a děkuji i zástupcům evropských institucí za to, že se zúčastnili naší debaty. A děkuji tlumočníkům za trpělivost. Chci vám připomenout, že Eh, schůze výboru příští týden je zrušena, budeme mít slyšení, dozvíte se od koordinátorů, kdy přesně, bude to pondělí a úterý večer, koordinátoři vás budou informovat. Takže vám děkuji za dnešní dopolední účast a končím jednání. I should have said we have this afternoon. Ještě dnes odpoledne samozřejmě se sejdeme ve tři hodiny, to jsem vám chtěla připomenout, a to bude hlasování o klimatických změnách a Sacharovova cena.